Dobrý den, začneme, naši schů, začneme schůzi. Pro začátek prvním bodem na dnešní schůzi bude jednání týkající se bodu 10, e e, to je EU a Čína nevyvážený obchod. Dále bude následovat hlasování a žádám vás tedy, abyste měli připravené hlasovací karty, pokud by byly potřeba. A k tomuto prvnímu bodu máme prvního navrhovatele, e, pana Dirka Sterkse ze skupiny ALDE. Dávám mu tedy slovo. Paševor. Děkuji, paní předsedkyně. Je to stanovisko pro výbor pro zahraniční obchod. Dovolte mi tedy říci, že první konstatováním je, že náš vztah s Čínou je vztahem důležitým. Že s tím tedy nesmíme zacházet lehkomyslně. Omezil jsem se na několik bodů a témat, eh, která se týkají naše, našeho výboru. A s tím jsou otázky sociální, které jsou spojené s touto významnou obchodní vazbou. Eh, v návrhu stanoviska je napsaný otazník a sice zda se jedná či jedná o nevyvážený obchod. Jsou tam sice určité nevyváženosti, ale někdy v diskusi zacházíme nedostatečně hluboko a objevují se tam velice povrchní kliše. Například tomu není tak, že by naše obchodní vztahy s Čínou vedly k tomu, že by u nás drasticky poklesla zaměstnanost. Došlo ke změnám, to ano, ale studie říkají, že podniky, které jsou úspěšné v Číně, tak eh, u nich se zvýšila zaměstnanost i v pobočkách právě v našich zemích. A to je něco, s čím musíme počítat. A měli bychom tedy na věci pohlížet hlouběji, než bývá běžné. Také je jasné, že Čína je z jedním z nejvýznamnějších světových obchodních partnerů. Čína již před um, mnoha lety otevřela svoje hospodářství, stala se součástí globálního hospodářství a to pro Čínu znamená také určité závazky. Musíme na tuto zemi tedy pohlížet jinak než dříve. Možná bychom neměli říkat, že bychom po nich měli něco požadovat, ale je v našem zájmu, abychom s nimi, s Čínou, vedli dialog i o otázkách sociálních. Ve svém stanovisku jsem napsal, že v otázce sociálních vztahů se nemusíme zabývat výhradně Čínou, protože ono dochází k e, změnám v celé Ázii, zvláště ve východní Ázii a v jihovýchodní Ázii. Jsme svědky toho, že tím, jak se rozvíjí čínské hospodářství a čínská společnost, tak dochází také k tomu, že podniky odcházejí z Číny do jiných zemí východní a jeho východní Asie. A je důležité, abychom pohlíželi na celek. To znamená nejenom na Čínu jako takovou, ale na celek. Je evidentní, že Čína na určité záležitosti pohlíží zcela jinak než my. A když hovoříme o normách a standardech sociální politiky a sociálních standardech, eh, tak je to u nás v mnohem jiné než v Číně. Nicméně nesmíme zapomínat na to, že v posledních 10-15 letech Čína prodělala enormní rozvoj v této oblasti. Například tam vznikla pracovní legislativa, kterou mimo jiné spolu navrhovali odborníci právě z našeho kontinentu. A čínská vláda velice pozorně pohlíží na to, jakým způsobem my upravujeme některé záležitosti. A to je něco, co skutečně můžeme explicitně říci. Je jasné, že pokud Čína chce být součástí mezinárodního hospodářství a ona jí součástí je, tak musí také dodržovat jeho pravidla. A tam jsou ještě určité nedostatky. A já zde ve svém stanovisku odkazuji například na volné združování odborů, a nejenom na otázku existence legislativy, ale i na kontrolu jejího dodržování, protože mezi těmito dvěma věcmi je významný rozdíl. Také je důležité říci, že Číňané rozvíjejí sociální zabezpečení a to by mohlo vést k odstranění nebo tak závažných sociálních rozdílů v Číně. Je logické, že Číňané více spoří na důchod, dokonce si spoří soukromě. Čím hůře je organizováno sociální zabezpečení, tak tím více si lidé eh, šetří a tím větší je nevyváženost mezi eh, vývozem a vnitřní spotřebou. Když se podíváme na poslední vývoj, eh, tak došlo k omezení čísel růstu, už to není 10 nebo 11 ale řekněme 7 a také ten nárůst toho, řekněme, interního bohatství nebo prosperity je také 7%. A Čína už dělá opatření pro to, aby podnítila i tu vnitřní spotřebu ve své zemi. Takže vidíme zde nové trendy, které zde před několika lety ještě nebyly. Vážená paní předsedkyně, já jsem vědomě eh, napsal nepříliš dlouhé stanovisko, nicméně se domnívám, že jsem zde uvedl významné body a domnívám se, že tak přispějeme do rozpravy, která se také odehrává ve výboru pro zahraniční obchod. A rád bych ještě řekl, že naše vztahy s Čínou i obchodní vztahy jsou velice důležité a neměli bychom je brát na lehkou váhu. Děkuji vám. Muito obrigada pela sua apresentação. Děkuji vám za tento příspěvek. Domnívám se, že už jste vlastně řekl některá důležitá témata týkající se tohoto stanoviska. A domnívám se, že toto stanovisko je důležité. Je důležité pro výbor INTA. A už se zde hlásí další řečníci, takže nyní má slovo paní Bum.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 také několik bodů, které bych chtěla zdůraznit, co se týče některých aspektů. Čína je jedním z nejvýznamnějších světových hráčů a bude potřeba pokračovat v jednání v rámci eh, dohod o spolupráci a partnerství s, s významnou obchodní složkou. Eh, mezi Evropskou unii a Čínou. Na základě toho, co říkal eh, zpravodaj o otevření sociálního dialogu, vím, že Evropská unie eh, požívá velké mezinárodní uznání, co se týče sociální politiky, takže si myslím, že bychom měli tuto tendenci eh, podporovat. Proběhla rozprava na toto téma v našem výboru a myslím si, že bychom měli navázat sociální alianci s Čínou, jakožto významným světovým hráčem, tak abychom podpořili eh, zvýšení eh, úrovně zaměstnanosti a abychom také podpořili sociální odpovědnost podniků vzhledem k investicím realizovaným v Číně evropskými podniky. Já se domnívám, že tyto podniky sehrávají významnou roli eh, v rámci eh, podpory vysoké zaměstnanosti a měli bychom také toto zdůraznit a zdůraznit eh, otázku sociální odpovědnosti podniků. politika zaměstnanosti a politika sociální ochrany by také měly být zdůrazněny. V roce 2006 v OSN eh, hospodářský a sociální výbor zdůraznil právě otázku zaměstnanosti a důstojné práce. A Kromě toho, Evropská unie prostřednictvím nástroje rozvoje by se měla soustředit na oblasti jako třeba odbourání chudoby, veřejné zdravotnictví, sanace a zlepšení zdravotních hygienických podmínek života dětí, pracovní podmínky BOZP a podobně. A je potřeba zajistit také průběžný rozvoj spolupráce v oblasti zaměstnanosti migrujících pracovníků, ochrany migrujících pracovníků a jejich pracovních podmínek a je třeba také zdůraznit rovnost mužů a žen v oblasti zaměstnanosti, e, zdůraznit význam výměny zkušeností a e, osvědčené praxe v oblasti zaměstnanosti a nezapomínat také na vytváření zelených pracovních míst, protože to je důležité téma, které je předmětem velkých diskusí jak v Unii, tak v světovém kontextu energetiky. Takže tolik za mě, děkuji. Děkuji vám, pan Helmer. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Poslouchal jsem to eh, s velkým zájmem. Eh, Naš, naši kolegové někteří byli eh, v továrnách eh, v této zemi a vědí, jak se tam pracuje a je to věc, která je velmi nepodstatná, to, co tady říkáme, když se podíváme na realitu cením si pana Sterkse, udělal dobrou práci, ale pochybuju o tom, jaký dopad bude mít jeho práce ve skutečném světě. Podív, když se podíváme na obchod mezi Evropskou unii a Čínou, tak vidíme, že Čína se velmi, velmi přispěla k tomu, že se snížila inflace v Evropě, že místní zboží je zde dostupné, ale tato doba už skončila. Čínští pracovní pracovní pracovníci chtějí dostávat větší plat a my je musíme v těchto cílech podporovat. A rád bych připomenul kolegové, že jsou zákony ekonomického a e, e, ekonomického a sociálního rozvoje. Hovoří se o ekonomických podmínkách a mimo jiné taky ekologických podmínkách, které se zvyšují tak, jak se zvyšuje eh, prosperita. My v Číně vidíme, že se zvyšují platy, mnoho podniků je platí a to je určitě dobrá věc. Kolegové v našem výboru by to podpořili, ale kromě toho eh, eh, to zaručuje sociální a ekonomický eh, rozvoj v zemi. A my Eh, myslím si, že v tomto případě to, co my tady děláme, situaci vůbec nezmění, protože v Číně stále dochází k významným porušováním lidských práv. Ve tři hodiny ráno tam někoho vzbudí, zatknou a mučí a Čína nechce mluvit o těchto věcech a odolává či, eh, západnímu tlaku, když chce o tomto hovořit. Takže si myslím, že že eh, když tento výbor eh, chce, aby byla eh, rovnost pohlaví, pokud je o zaměstnanou v Číně, tak je to ztráta času. Ta zpráva, ještě nic ale nebylo napsáno, zpráva ještě nebyla, takže si oceňuji tohoto stanoviska k neexistující zprávě. Ale my nemůžeme tohleto používat jako jako nějaké uklidnění, eh, když eh, jde o e, pracovní podmínky mimo Evropu. A z toho důvodu moje e, politická skupina tuto zprávu nepodpoří. Děkuji vám. Nyní má slovo další kolega. Děkuji. Když řekneme, že jenom budeme čekat, a počkáme si, že Číňani nic neudělají, tak by to bylo příliš málo. Oni opravdu čekají na to, co vyjádříme ve věci lidských práv, kdy vyjádříme protest. Například minulý týden jsme to řešili ve Štrasburku, týkalo se to ukradení volebních úren Tibetanů v Nepálu a Tibetané pak nesměli na nátlak Číny volit, volit. A my jsme reagovali a Čína by si přála, abychom byli sticha, takže jenom něco bez ničeho, abychom nic neřekli, jen tak vzít, to nejde. Já velice děkuji kolegovi Sterksovi za jeho eh, právu, on se v Číně velice dobře vyzná a také politicko-hospodářský vývoj zde velice dobře eh, zakotvil. Já jsem tehdy byl na zasedání výboru SEDE, když to o to vyzvat Čínu a e, Tajvan, aby se stali členy VTO. My jsme tehdy doufali, že když se stanou členy VTO, budou muset dodržovat pravidla a oni tomu jsou ještě velmi vzdáleni. Nicméně ten tlak musí zůstat zachován. Když pouze vezmeme na vědomí, že ono se stejně nic nezmění, oni budou dělat, co chtějí, zacházet s lidmi, jak chtějí, je potřeba zachovat tlak. Lidé, kteří tam žijí, jsou důležití. A pan Helmer už řekl, že se stala celá řada věcí, které se možná nepropagovaly v novinách, ale došlo k určitému pokroku. Nicméně, pane kolega Storksy, měli bychom říci, že nadále musíme klást požadavky, i když víme, že nebudou tak rychle vyřízeni. Pokud můžeme například v oblasti textilu dosáhnout něčeho v různých regionech Číny, vznikly dohody o textilu s Evropskou unii, že jsou tam stanovená pravidla, která jsou dodržována, tak je to povzbudivý signál. My e, říkáme, že to je jenom taková kapka v moři. Já vím, ale je to něco, co nám dává naději a musíme s tím pokračovat. A další téma je důležité. Indie se neustále ptá, jak vypadá sociální tržní ekonomika, jaké struktury k tomu patří, co to je sociální zodpovědnost podniků. To, co dělá Indie, to by mohla dělat v budoucnu i Čína, pokud ji k tomu přivedeme. Pokud to povede, zda to povede k sociální alianci, o níž se diskutuje, nevím. Ale jasně říci, co to znamená, například dodržovat práva dětí a podobně, to je důležité. Neměli bychom zapomínat na to, že i lidé tam žijí ve věku počítačů, globalizace, globálnějšího uvažování a pochopili, že svá práva si musí vydobít sami ve své zemi a my jim musíme dát naději a podpory podporu, aby se zasazovali o svá práva, aby se informovali, co je to sociální model, co by stálo za to převzít a co možná spíše ne. To jsou důležitá témata a my k ním jistě musíme přispět. Jsem tedy rád, že máme takovou tu iniciativu z pohledu zaměstnanců a že tu má náš výbor. Děkuji. Vážení kolegové, vážené kolegyně, ještě máme přihlášeno 13 řečníků, prosím, buďte struční. A také vás chci požádat hovořit krátce a souhrně, abychom mohli přistoupit k hlasování. A není pan Falk. Já bych chtěl připomenout, že Čína má před námi náskok asi 2000 let že v době, kdy v Číně existoval organizovaný stát, tak my jsme ještě lezli po stromech. A můžeme přijímat, kolik zpráv a usnesení chceme. A pak se nesmí dít to, že přijede čínský prezident do Francie a když si objedná 200 Airbusů, tak je všechno v pořádku. Takže bychom měli skoncovat s takovým pokryteckým přístupem. Já vím, že v Číně jsou potlačována občanská práva, neexistuje tam svoboda odborového združování. Ale věřím, že až se tří, eh, v Číně vybuduje střední třída, tak střední třída si v Číně vybojuje to, co si postupně vybojovala střední třída v Koreji. Pamatujete se, jaká tam byla diktatura. Bylo by dobré, abychom podporovali to, co Číně je potřeba změnit, ale když přijedete na letiště do Bruselu, tak ve všech krámech, kde se prodávají luxusní výrobky, jsou vyráběny na průmyslových zónách v Číně. A jsou to podniky, které mají sídlo v našich zemích. Obrigada, eh, senhora Meissner. Děkuji vám, nyní paní Meissner. Děkuji, paní předsedkyně, já budu stručná, protože mnohé zde už zaznělo. Já bych také chtěla poděkovat panu Sterksovi. Skutečně se mu podařilo ve velmi krátkém stanovisku uvést celou řadu aspektů. A netýká se to pouze Číny, ale v bodě 4 hovoří i o dalších azijských zemí. Souhlasím s Tomasem Manem, je to jenom kapka v moři. Pane Helmere, samozřejmě je to frustrující, když se neustále něco říká a nic se neděje. Já se účastním diskusí o lidských právech a máte pocit, že můžete říkat, co chcete a v Číně prostě narážíte na zeď a nic se nestane. Ale když to budeme dělat zas a znovu, a já bych byla ráda, kdybychom jedno hlasně vystupovali také z USA, tak eh, to bude milion lidí, kteří mohou něco žádat a navrhovat i v oblasti hospodářských dohod. Já myslím, že to je něco, o co bychom měli usilovat, protože situace pro občany Číny není ideální, je třeba ji zlepšovat a my na to musíme neustále upozorňovat. Děkuji. Děkuji. Nyní paní Kostesen. Formand, selvfølgelig er øh, Kína en samarbejdspartner. Øh, Děkuji. Čína je obchodní partner Evropské unie. To nebrání k tomu klást si určité požadavky, protože e, tam nejsou respektována lidská práva. To je e, vážné porušení, porušování lidských práv. Já jsem byl v Angole v roce 2009 a my jsme tam konstatovali, že se, se tam staví fotbalový stadion eh, na mistrovství Afriky a to byla a celá města se tam stavěla a pracovali tam jenom Číňani to byl eh, pouze čínský stavební materiál a jediný africký pracovník na těch staveništích nebyl. Na to je potřeba zdůraznit. My nemůžeme připustit, aby takové eh, akce nepřinesly žádný užitek Afričanům. A také rozhodnutí Číňanů eh, ptát se čínských trestanců ve vězení, jestli by nechtěli jít pracovat do Afriky nebo radši zůstat eh, zavření. To je opravdu neúnosné a my musíme něco požadovat od Číny. Děkuji vám. Nyní nevím, zda pan kolega Sterks má ještě několik drobných poznámek. Pokud chcete, máte možnost, ale krátce. Já souhlasím s kolegou Helmerem. Zlepšování sociálních standardů souvisí s prosperitou. To je provázané. To znamená, když je společnost bohatší, stane se bohatší, tak dojde i k evoluci sociálních standardů. A před 30 lety jsme toho byli svědky v Číně. Je celá řada věcí, které možná z našeho pohledu, z pohledu našich standardů nevypadají dobře, ale když to srovnáte s tím, eh, eh, jak na tom byli lidé, kteří eh, migrují z vesnic do velkých měst v Číně, tak dochází k obrovskému zlepšení jejich situace. A je to také obrovské zlepšení v pohledu 30 let zpět, takže je zde skutečně velký vývoj. Nesouhlasím úplně zcela s tím, co eh, řekl pan eh, Helmer, že eh, sice se snažíme ze všech sil, ale neposouváme se ku předu. Není tomu tak, že by nás Čína neposlouchala. Musíme si uvědomit, že uvnitř Číny témata, jako například sociální struktura organizace a podobně, jsou věci, o nichž vedení intenzivně diskutuje. Je to samozřejmě těžké říci, jak to tam vypadá, protože tam není otevřená demokracie, kdyby se diskutovalo plně veřejně, ale eh, my jsme s delegací pro Čínu o tom diskutovali a například Steven Hughes eh, z SAD, když šlo o téma bezpečnosti v uhelných dolech, tak léta pracoval na podepsání protokolu a ten možná ze dne na den nezlepší situaci v čínských dolech, ale je zde diskuse, která se vede a která je otevřená a Čína si uvědomuje, že stabilita společenského systému a stability politického systému do určité míry závisí také na spokojenosti lidí, kteří v Číně pracují a žijí, takže oni těmto věcem naslouchají, i když to možná není i hned vidět, i když eh, je ta diskuse frustrující, jak zde řekli někteří kolegové, je důležité, aby tato diskuse pokračovala a já jsem schválně neformuloval arrogantně, neříkal, musíte udělat to a ono. Já se domnívám, že v jedné věci musíme zaujmout jasné stanovisko a to je svobodné vytváření odborů, protože my jsme výbor pro sociální záležitosti a domnívám se, že toto je skutečně velký nedostatek v souvislosti s mezinárodními dohodami. A pokud Čína chce být aktérem e, mezinárodního hospodářství, tak musí tato pravidla dodržovat. Kolegyně a kolegové, těším se na vaše pozměňovací návrhy a myslím, že nyní nastal čas přistoupit k hlasování. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, muito obrigada. Eh, Děkuji vám. Děkuji vám také za váš postoj k tomuto tématu, který je velice vyvážený. Bylo by vhodné zohlednit, že pozměňovací návrhy je možné podávat do 2. května ve 12 hodin v poledne. Potom nás bude čekat rozprava o podaných pozměňovacích návrzích a ta se bude konat 24. a 25. května. Takže uzavírám tuto rozpravu a přistupujeme k hlasování. Dostáváme se k první zprávě, o níž budeme hlasovat a to je zpráva pana Richarda Falbra o vnějším rozměru sociální politiky. Domnívám se, že jste všichni připraveni, máte k dispozici své hlasovací karty a my se nyní pokusíme provést hlasování aniž bychom využili elektronická zařízení, ale pokud to bude potřeba, tak je důležité, abyste měli karty k dispozici. Pozměňovací návrh 67, paní Cimr, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Stavec 64, pozměňovací návrh 62, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. 70, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 71. Aha, ten padá. Padá, ne, můžeme o něm hlasovat. Takže 71. Takže kdo je pro 71? Kdo je proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Teď odstavec 4 a 97 jde pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Odstavec 6, 73, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 74 a 75 jsou identické. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Domnívám se. Inta 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Přijato. 76, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Přijato. Stavec 7, pozměňovací návrh 77, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. To bych přece jen chtěla ověřit, mám zde jisté pochybnosti. Zahajuji hlasování. Dva poslanci nemají sebou svoje karty, takže budeme jejich hlasy připočítávat. 20 proti, 22 pro a dva se zdrželi, takže to bylo přijato. A nyní pozměňovací návrh 78. Ten padá. Takže pokračujeme. 79, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Přijato. 80. Kdo je pro? Ne, eh, ten padal. Takže Inta 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Přijato. Stavec 9, 81 byla stažena, ale pozměňovací návrhy 82 a 83, o nich se musí hlasovat a společně jsou identické, kde pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 84 bylo staženo, pokud se nemýlím, 85. Padá? Nebo ne? Můžeme o něm hlasovat. Takže 81 přijata, 82 přijata. Musíme hlasovat o 85C. Je to tak? Ano. Takže hlasujeme o 85C. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Domnívám se, že bychom to měli překontrolovat elektronicky. Takže zahajuji hlasování. O 85C. Bylo přijato. 32 bylo pro. 86, 87, 88 jsou kompatibilní s 85, takže o nich hlasujeme nyní. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 89. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Bod 10, 90, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Inta 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Inta 7, kdo pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Inta 8, kdo pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní se dostáváme k bodu 11, kompromis B. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato a 92, 93, 94 proto padají a pokračujeme 106 u bodu 13b pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Ostavec 12, kompromis C, kdo je pro? Proti. Zdrželi se, přijato. A další pozměňovací návrhy padají. Pokračujeme kompromisem D, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Další padají a pokračujeme 99. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 98, 100, 101 jsou identické, takže o nich hlasujeme, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 102 padá, takže pokračujeme 103. A to ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Druhá část je pro, proti, zdrželi se. Přijato. Pokračujeme stavcem 13. Pozměňovací návrh 105. Ten je také ve dvou částech, ještě tam i 104. Spravodaj a Pervaš Beres. Sekretariát mě právě informuje, že o tomto pozměňovacím návrhu nehlasujeme, protože byl přijat ten minulý, takže 107, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 108 padá. 109. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 110 padá. Nebo ne. Hlasujeme. 110. Protože 109 byla zamítnuta, takže o 110 hlasujeme. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Přejete si elektronickou kontrolu? Dobrá, zkontrolujeme to elektronicky, pro mě to bylo jednoznačné, ale budeme hlasovat elektronicky. O 110 zahajuje hlasování. 11 pro, 33, vlastně 35 proti a jeden se zdržel, tak to je jasný výsledek. Pokračujeme 9, 4 Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pokračujeme 111. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 112. Opět bod 15, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Alespoň se to domnívám. Chcete to zkontrolovat? Dobrá. Překontrolujeme elektronicky 112. Zahajuji hlasování. elektronické hlasování o pozměňovací návrhu 112. 38 pro, 8 proti, 1 se zdržel. Ale jak už jsem říkala, přijato. Pokračujeme 114, 100, 114, 116 bylo staženo, 115 zůstává, takže bod 16, pozměňovací návrh 115, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Nyní kompromis F k bodu 16, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Tím pádem padají ty ostatní a dostáváme se ke 119. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Tak já mám o tom určité pochyby, raději to zkontrolujeme elektronicky. Zahajuji hlasování o 119. 26 pro, 20 proti, jeden se zdržel. Bude, bylo to přijato. Pokračujeme dále. A to je pozměňovací návrh 93 v bodu 17. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 99. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pokračujeme dále. A sice kompromisem E. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Další padají a pokračujeme INTA 1. V bodu 17. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Dostáváme se k bodu 18. Pozměňovací návrh 123. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Přejete si kontrolu? Ano, tak kontrolujeme elektronicky. 123 elektronická kontrola. Dvacet pět proti, 22 pro, takže zamítnuto. No jste pravdu. Někdy to odsud člověk jenom těžko vidí. Tak 124. Bodu 18 bude pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Nyní máme tři kompatibilní pozměňovací návrhy 125, 6, 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Odstavec 1a, pozměňovací návrh 68, kdo je pro? Hlasujeme ve dvou částech, omlouvám se. Takže o první části hlasujeme nyní. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Domnívám se, že to bylo zamítnuto. Ověříme to elektronicky. Zahajuji hlasování o bodu 68. 18 proti, 29 pro. Bylo to přijato. Ne, všichni dostatečně zvedali ruku, v tom byl problém. Druhá část bude pro. Prosím, řádně dajte najevo, jste pro. Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Tak to pro mě bylo jednoznačné, ale přejete se elektronickou kontrolu? Dobrá. Zahajuji elektronické hlasování, ověřujeme 68 druhou část. čtyři proti, 23 pro, takže to bylo zamítnuto. On je tu jeden kolega, který zrovna nemá hlasovací kartičku, takže jeho hlas musím připočítávat, proto se to liší od toho, co vidíte. A vy nyní kartu máte? Aha, tak kolega se dostavil. Thomas Handel nemá kartu a proto ukazuje rukou a my potom eh, připočítáváme jeho hlas podle toho, jak hlasoval. Takže 18H, INTA 10. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 24 a 151, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. 72. Budu 4a, kdo je pro? Proti? to budeme ověřovat elektronicky, protože ne všichni zvedají dostatečně ruce. Takže 72 elektronické ověření zahajuje hlasování. Dvacet čtyři pro, čtyři proti a proto zde byly problémy. 91. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 22. Pozměňovací návrh 141. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 18. Inta 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 129, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Bylo to přijato. Přejete si elektronickou kontrolu? Dobře. 129 elektronické ověření. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. To bylo velice jednoznačné. 35 ku 13. Bod 15, 113. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Inta 4 k bodu 18. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Potom 18. Inta 5, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. 18. Pozměňovací návrh 130, kde pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto? Raději to překontrolujeme elektronicky. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu 130. Zahajuji hlasování, končím hlasování. 17 pro, 27 proti, zamítnuto. Pozměňovací návrh 128, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 131 bodu 19. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 132. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 133 k bodu 20. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 134. K bodu 21. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 21. Pozměňovací návrh 135. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Pozměňovací návrh 136 byl stažen k 22, takže 137, 138, 139 a 140, které jsou identické a kompatibilní. A o 140 budeme hlasovat později, takže 137, 138, 139, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A 140, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 9.14, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 142, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 143. Kdo je pro? Tam máme ústní pozměňovací návrh paní Beres kde se vypouštějí slova psaná kurzívou, takže kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 144, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 146 padá. Nebo ne? Aha, tam je to 146, takže kdo je pro? Proti? Překontrolujeme to elektronicky. 146. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to přijato. 27 ku 19. Tak 147, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 145, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 912, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Odstavec 24, 149, 150 jsou stejné pozměňovací návrhy. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 148 padá, takže pokračujeme bodem 24, pozměňovací návrh 152, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Nyní pokračujeme Bodem 24, pozměňovací návrh 153, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Alespoň se tak domnívám, ano, je to tak. 154, kdo je pro, proti, zamítnuto. 155, kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. Pod odůvodnění 4, jednička, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 2, kdo je pro, proti, přijato. Pozměňovací návrh 3, kdo je pro, proti, Zdrželi se? Přijato. Čtyři, kde pro? Proti. Zdrželi se? Přijat. Pět pro. Proti. Zdrželi se? Přijato. Další dva padají, šestka sedm padá, pokračujeme osmičkou, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Pokračujeme devítkou, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Deset, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zkontrolujeme to elektronicky, nebylo to úplně jasné, nebo snad ano? Bylo to jasné? Dobře, Očividně to jasné bylo, takže přijato. 11. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 13, 14 padají, 15 pro, proti. Zdrželi se. Přijat. 16. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijat. 17. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto, ale raději to ověříme elektronicky. Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu 17. Osmnáct pro, 28 proti, zamítnuto. Pokračujeme kompromisem. Kdo je pro? A já se omlouvám. Osmnáctku jsem přehlédla, takže hlasujeme o osmnáctce. Kdo je pro? Proti? Přijat. Pokračujeme kompromisem a kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Další dva tím pádem padají a pokračujeme 21. Bude pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 22. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 23. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 24, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 25, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 25 a 26 byly identické, 27 tím pádem padá, takže pokračujeme 30, kdo je pro? Proti, zdrželi se, Přijat. Pokračujeme. 28, 29 padá, takže 31. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 32. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? přijat. 33, kdo je pro? 30, 6, 34, 35, 37, 38. Ne, ne, ne, vlastně hlasujeme jenom o 36. Ty ostatní padají. Takže, ne, pardon, o 37. opravuje se předsedající. Ty ostatní návrhy padají, zůstává tam pouze 37. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. 39 ve dvou částech. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Druhá část, kdo je pro, proti, Zdrželi se. Zamítnuto. Takže druhá část pozměňovacího návrhu byla zamítnuta a pokračujeme bodem odůvodnění. Je pozměňovací návrh 40, 41, 42, ty jsou identické. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. Dále 43, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. 44, kdo je pro? Jsem to, to se stahuje, protože to bylo nahraženo kompromisem. Dobře, takže 44 byla stažena a pokračujeme kompromisem G. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Proto ostatní padají a pokračujeme pozměňovacím návrhem 48. Kdo je pro? Proti? Strželi se? Zkontrolujeme elektronicky. Mám tam jisté pochyby. Takže 48. zahajuje elektronické hlasování. tak to bylo přijato. A sice z 26 hlasy pro, 20 proti. Nyní bod 49. Kdo je pro? Kdo se zdržel? Myslím, že to bylo přijato, ale že tam byly určité změny, takže i to ověříme elektronicky. Ověřujeme elektronicky pozměňovací návrh 49. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 28 proti, 17 pro, takže zamítnuto. 50. Ne, ta padá. Takže pokračujeme dále 51. Ale ta vlastně byla stažena takže pokračujeme 52. 51 stažená, pokračujeme pozměňovacím návrhem 52, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 53, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 54, kdo je pro, proti, rovněž zamítnut. 55. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Nevím, jak hlasovala EPP, takže to bylo přijato? Hlasovali jste pro. Dobře, tak přijato. Někteří poslanci neukazují dostatečně, jak hlasují, tak já pak nevím. Tak M56, kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. 57, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 58, kdo je pro? proti, zdrželi se. Přijato. 59 padá. Protože poslední návrh byl přijat, takže pokračujeme 60. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 61. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 62. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 63. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 64. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 65. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Dostáváme se k 66. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. A nyní budeme hlasovat o dokumentu jako celku a to elektronickým způsobem zahajuji hlasování. Končím hlasování. Jedenáct hlasů proti a 36 hlasů pro. Takže to bylo přijato. Srdečně blahopřeji kolegovi přijetí jeho zprávy. Vamos votar o... Vamos passar à A nyní přejdeme k dalšímu hlasování. Jde, je to k návrhu stanoviska paní Sary Esaja o demografických změnách a jejich dopadech na budoucí soudržnost. Máte hlasovací seznamy, takže můžeme e, začít. Odstavec 1, pozměňovací návrh číslo 2, hlasy pro, proti, zdrželi se, schválen. Pozměňovací návrh 1, pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 3, hlasy pro, proti, zdrželi se, schválen. 6, pro, proti, zdrželi se, schválen. Čtyři hlas ve dvou částech, první část, hlasy pro, proti, zdrželi se, schválena, druhá část pro, proti, zdrželi se, schválena také. Pozmi- Elektronicky ověříme hlasování o druhé části eh, návrhu číslo 4. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Dvacet pět proti, eh, devatenáct pro, zamítá se, měli jste pravdu. Protože odsud to nebylo jasné. Přejdeme tedy k pozměňovacímu návrhu 5. Kdo je pro, proti? Zdrželi se? Není to jasné? Ověříme elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu 5. Končím hlasování. 41 pro, 2 proti. Schválen. Pozměňovací návrh 7 odstavec 1 pro, proti, zdrželi se, schválen. Číslo 8, hlasy pro, proti, zdrželi se, schválen. 9 hlasy pro, proti, zdrželi se, schválen. A nyní kompromis A. K odstavci dvě hlasy pro, proti, zdrželi se schválen. Číslo 12 hlasy pro, proti, zdrželi se schválen. 13 pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis B, hlasy pro, proti, zdrželi se schválen. 19 e k odstavci 3 ve dvou částech. První část hlasy pro, proti, zdrželi se schválena. Druhá část hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se, myslím, ale raději to ověříme. Elektronické hlasování. Zahajuji hlasování o druhé části pozměňovacího návrhu 19. Končím hlasování 27 pro, 21 proti, schválena. Pozměňovací návrh 20 k odstavci 3 hlasy pro, proti, zdrželi se schválen, 18 taky v dvou částech, hlasy pro první část, proti, zdrželi se, schválena, druhá část, hlasy pro, proti, zdrželi se, také schválena. Pozměňovací návrh 21, hlasy pro, proti, zdrželi se, schválena. 22, hlasy pro, proti, zdrželi se, schválena. 25, k odstavci 4 hlasy pro, proti, zdrželi se schválen 24 hlasy pro, proti, zdrželi se schválen 23 také ve dvou částech, první část hlasy pro, proti, zdrželi se schválena druhá část hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 26 hlasy pro, proti, zdrželi se, schválen. 27 hlasy pro, ne, 27 padá a přejdeme k pozměňovacímu návrhu 28 hlasy pro, proti, zdrželi se schválen, 29 hlasy pro, proti, zdrželi se, schválen. 30 hlasy pro, proti, zdrželi se, schválen. 31 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. A nyní odstavec 4, kompromis C, hlasy pro, proti, zdrželi se schválen. Další padají 34. Pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis D. Hlasy pro, proti, zdrželi se schválen. 37, protože předchozí eh, dva padají pro, proti, zdrželi se schválen. 38 pro,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 proti, zdrželi se schválena. Druhá část, hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 44 hlasy pro, proti, zdrželi se schválen, 45 pro, proti, zdrželi se. E, jdu moc rychle, takže ještě jednou hlasy pro, proti, zdrželi se, schválen. 46 hlasy pro, proti, schválen. 47 hlasy pro, proti, zdrželi se schválen, 48 pro, proti, zdrželi se schválen, 49 pro, proti, zdrželi se schválen. A nyní budeme elektronicky hlasovat o zprávě jako celku. Zahajuji hlasování. Máme jednoho eh, eh, socialistu navíc. Eh, je vítán, ale nebude hlasovat. Takže už je to v pořádku. Končím hlasování. Čtyřicet jedna pro, dva proti, tři se zdrželi. Schvála je, zpráva je schválena a blahopřeji eh, paní navrhovatelce. Dobrá, vážení kolegové, tak já navrhuji, abychom pokračovali v hlasování a přicházíme k bodu 13 na pořadu jednání a je to zpráva Jana Lamberta o nakládání s vyhořilým palivem a s radioaktivním odpadem. Právní rámec Evropské unie. Článek 1 bod 2, pozměňovací návrhy 1160 jsou identické, hlasujeme dohromady, kde pro, proti, zdržel se, návrh byl přijat. Návrh 61, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Návrh přijat 62. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat 12 a 63 identické. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? To zkontrolujeme. Končím hlasování. 26 pro, 22 proti, jeden se zdržel. Návrh byl přijat 64 staženo, takže teď 1365, kde je pro, proti, zdrželi se, návrh přijat. 66, 7, 8 stažené, 14 a 69 eh, hlasujeme pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. 70, kdo je pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. 15, 71, 72, 16 a 73 nejsou přípustné, takže nyní kompromis A. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Návrh byl přijat. Návrh nový bod, eh, článek 4, 1876 D pro, proti zdrželi se, návrh byl přijat 77 eh, s ústním pozměňovacím návrhem zpravodaje, kde je pro, proti zdrželi se, přijat. Eh, další je kompatibilní 19, kde je pro, proti zdrželi se. Přijato potom bod 2, pod body DC, čtvrtého článku 2 identické, 20 a 78, kde je pro, proti zdrželi se, návrh byl přijat. 80, kde je pro, proti, zdrželi se, to zkontrolujeme elektronicky. Já myslím, že je to zamítnuto. Všichni hlasovali, končím hlasování. 20 pro, 26 proti, zamítnuto. Já tam špatně vidím, říká paní předsedkyně. 21 a 79 jsou identické. A hlasujeme, kde je pro, proti, zdrželi se, přijat 81, 2 nepřípustné, je to jasné. Dobře, tak to zkontrolujeme. Più calma, per favore, presidente, non si capisce niente. D'accord. Už mu nerozumím. Dobře, zkontrolujeme to a tak se aspoň na to, na to budete mít čas. Takže kontrolujeme 21 a 79. Tout le monde a pu voter? Všichni hlasovali, někdo nehlasoval. Dobrá, tak teď všichni hlasovali. Končím hlasování 26 pro, 23 proti, takže návrhy, návrh byl přijat. V klidu. Tak. 83, kde pro, proti, zdržel se, návrh byl přijat. 84, kde pro, proti, zdržel se, návrh byl přijat článek 5, bod 1e, 22 a 85 jsou identické, hlasujeme pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat 86 s e, žádostí o oddělené hlasování, takže první část Member States až po Controlled, kdo je pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat druhá část, kde což je zbytek textu, kdo je pro, proti, drželi se, zamítnuto. Článek 6.3, návrh 23, kde je pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. Dále body dva, návrhy 24 a 87 jsou identické, kde je pro, proti, zdrželi se, Návrh byl přijat 25, kde je pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat 88 padá, další taky, takže 90, kdo je pro, proti, zdrželi se, to zkontrolujeme elektronicky, ale myslím, že to bylo přijato. Všichni hlasovali, končím hlasování. 26 pro, 22 proti a jeden se zdržel, takže návrh 90 je přijat. 91 padá, takže hlasujeme o pozměňovacím návrhu 92. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, návrh byl přijat. Návrh 93 s žádostí o oddělené hlasování ze strany EPP. Od začátku textu Member States až po Verified. Manners, kdo je pro tuto první část, proti, drželi se, návrh byl přijat. A zbytek textu, kdo je pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. A nyní 26 takže hlasujeme zase ve dvou částech. To je, zdá se mi to tež. Takže první část od Member State až po verifiable manner, kde je pro? Proti? Zdrželi se, návrh byl přijat a zbytek textu, kdo je pro? Proti? zdrželi se, to bylo také přijato. Dále článek 7.3, návrh 27 a 94 jsou identické, kdo je pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat 7.4, eh, návrhy 28 zpravodajka 95 s žádostí o ústní pozměňovací návrh zpravodajky. Je někdo proti ústnímu pozměňovacímu návrhu? Není tomu tak, takže hlasujeme dohromady, kdo je pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. E, dále pozměňovací návrhy 96, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 29, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Článek 7, 5 a 97, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. Mm, dále pozměňovací návrh 98 ve dvou částech. Od safety case až po risk for workers, kde je pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. A zbytek textu, kde je pro, proti, já nevím, co dělají liberálové, takže nevím, jaký je výsledek hlasování. Dobrá, tak to zkontrolujeme elektronicky. Kdo je pro druhou část? To je pro druhou část. Ne, ne, jenom uh, uh, ukážeme ruce. Kdo je pro, kdo je pro druhou část? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh byl přijat. Návrh 30 padá. Takže nyní se dostáváme k pozměňovacím návrhům 31 a 99. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, návrh byl přijat. A nyní pozměňovací návrh 32 a 100. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, návrh byl přijat potom pozměňovací návrh 101 s ústním pozměňovacím návrhem. Není nikdo proti ústnímu návrhu, takže hlasujeme o e, návrhu 101, kdo je pro, proti, zdržel se, návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 102, e, zase kdo je pro, proti, zdržel se, návrh byl přijat. Kompromisní návrh B, kdo je pro, proti, zdržel se, návrh byl přijat. E, takže nyní návrh 108, kdo je pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. Další padá, takže 109, pana Hendla, kde je pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat návrh 35. Takže hlasujeme, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. E, dále kompromisní návrh C, kde je pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. Návrh 112 není přípustný. Dále návrh článku 14 návrh 37 zpravodajky s ústním pozměňovacím návrhem. Nejsou námitky proti ústnímu pozměňovacímu návrhu, takže hlasujeme. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Návrh byl přijat. A nyní článek 14. Návrhy 38 a 114 jsou identické. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Návrh byl přijat um, preambule 1.42, kde je pro, proti, zdržel se, návrh byl přijat. Návrh 43, kdo je pro, proti, zdržel se, návrh byl přijat. 44, kdo je pro, proti, zdržel se, návrh byl přijat. 46, kdo je pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. Dále máme takže budeme kontrolovat pozměňovací návrh 46 elektronicky. Končím hlasování. 25 pro, 23 proti, takže návrh byl přijat. Takže eh, nyní se dostáváme k návrhům 2 a 45. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, návrh byl přijat. 40 7, kdo je pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. Dále 48, kdo je pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. 49, kdo je pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. Návrhy 3 a 50 jsou identické, kdo je pro, proti, zdržel se, návrh byl přijat potom návrh 4 zpravodajky a 51, kdo je pro, proti, zdrželi se, návrh byl zamítnut. Eh, návrhy 5 a 52 nejsou přípustné, takže hlasujeme nyní o pozměňovacích návrzích 6 a 53, kde je pro, proti, zdržel se, Návrh byl přijat. Dále máme pozměňovací návrh 7, kdo je pro, proti, zdržel se, návrh byl přijat. 54 padá, takže osmička, kdo je pro, proti, zdržel se, návrh byl přijat. 55 padá, 56, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 57, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Nechtějte kontrolu dřív, než řeknu, jak to dopadlo. Nyní pozměňovací návrhy 9 a 58 jsou identické. Kdo je pro? Proti zdrželi se. Návrh byl přijat. Návrh 10 a 59 identické. Kdo je pro? Proti zdrželi se. Návrh byl přijat. A nyní návrhy 1 a 39 v dvojici Lamberta Handel jsou eh, identické, kde pro, proti, zdrželi se. Já mám dojem, že je to přijato, ale radši to zkontrolujeme elektronicky. Jedničku a třicet devítku. Všichni hlasovali. Končím hlasování. 25 pro, 23 proti, takže návrh byl přijat. A nyní pozměňovací návrh 40, ten padá. A 41, kdo je pro? Proti, zdrželi se, návrh byl přijat. Čili nyní budeme hlasovat o celém textu elektronicky. Elektronicky, prosím, pane kolego. Všichni hlasovali, končím hlasování. 43 pro, 4 proti, nikdo se nezdržel, takže blahopřejeme zpravodajce, která tu není mezi námi ale tyto pozitivní zprávy k ní jistě dorazí. Takže teď se dostáváme k poslednímu hlasování dnesního dopoledne a to se týká eh, otázky k ústnímu zodpovězení a usnesení. Ne, ano, ano, otázky, otázky k ústnímu zodpovězení a e, usnesení na plenárku, který se týká úmluvy MOP o pracovnících v domácnosti. Což neznamená, že to jsou lidé, kteří pracují uvnitř domu, ale že jak si je to domácí personál. My jsme o tom mluvili s panem Falbrem právě, Eh, a dohadovali jsme se o tom, eh, jaký, co, co je pokryto eh, tímto návrhem usnesení. Čili tento text je předmětem kompromisu, který vypracovala zpravodajka a se stínovými zpravodaji, což koordinátoři, takže nyní budeme hlasovat o celé otázce k ústnímu zodpovězení. Kdo je pro? Proti? zdrželi se. Takže otázka k ústnímu zodpovězení je přijata se čtyřmi hlasy proti. A nyní hlasujeme o kompromisním textu návrhu e, usnesení a budeme hlasovat o celém textu bez bodu preambule D, odstavce 5 a odstavce 8. Takže kdo je pro celý kompromisní text, budeme hlasovat elektronicky. Čaba je pro, to je jisté, to on to říkal na schůzce koordinátoru. Takže hlasujeme teď. Všichni hlasovali, končím hlasování. 42 pro, 5 proti, nikdo se nezdržel, takže kompromisní návrh byl přijat bez těch tří pasáží, o nichž budeme hlasovat nyní separátně. Takže nejprve hlasujeme v bodu preambule D o slovech on the insertion of the word, ne, ne, pardon, v eh, bodu preambuly D chceme navrhnout dvakrát slovo undocumented. O tom budete hlasovat, jestli s tím nesouhlasíte, tak se to zkontroluje elektronicky a budete hlasovat proti. Takže hlasujeme teď o doplnění slova undocumented do bodu preambule D. Hlasujeme teď. Někdo nehlasoval. A ne, nebyl to pan Čerkás. Někdo zřejmě hlasovat nechce. Všichni hlasovat mohli. 24 pro, 23 proti, takže undokumenty se tam doplní. V odstavci 5 Eh, je návrh doplnit slovo eh, nebo výraz minimum wages. Hlasujeme elektronicky. Kdo je pro doplnění slov minimum wage? Všichni hlasovali? Končím hlasování. 18 pro, 26 proti, 2 se zdrželi takže tato slova tam nedoplníme. A nyní se dostáváme k odstavci 8, kde navrhuji hlasovat o původním znění kompromisu elektronicky. Kde je pro? Omlouvám se, hlasujeme teď elektronicky. Všichni hlasovali, končím hlasování. 19 pro, 28 proti, nikdo se nezdržel, takže odstavec 8 takto přijatý není. A nyní návrh 48 paní Harkin. Kdo je pro? Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Eh, pozměňovací návrh 48 byl přijat s třemi hlasy proti. Nyní hlasujeme o celém textu elektronicky. Končím hlasování. 40 pro, 7 proti. Děkuji. A tudíž na plenárce o tom budeme diskutovat na zasedání v květnu. Nous en avons terminé avec... Čili tím jsme ukončili hlasování a nyní uděláme kratičkou pauzu, abychom to tady přeskupili. Vážení kolegové, tak já navrhuji, aby jste ukončili soukromé rozhovory po eh, tomto významném, po té hlasovací seanci významné. Et, monsieur le président, je, merci d'être. Pane předsedo, děkuji vám, že jste přišel mezi nás. Hmm, omluvte tady ten ruch v sále, ale vy asi máte praxi z parlamentního prostředí a pohlasování hmm, probíhá mnoho diskuzí o takovém tom třetím poločase, takže ujišťuji vás, že Mm, vás rádi uslyšíme. Nejprve vám blahopřeji a přeji mnoho úspěchů ve vaší nové funkci. Od eh, začátku tohoto roku jste byl zvolenem, zvolen předsedou výboru pro sociální ochranu eh, na evropské úrovni, což pro náš parlamentní výbor je referenční eh, výbor, protože když se podívám, jaké výbory vyplývají ze smlouvy. Je tam výbor pro zaměstnanost, ale také výbor pro sociální ochranu. A chápu, že reorganizace komise, Evropské komise bere v úvahu zřejmě také tuto dualitu otázek, které e, máme řešit. Vaši předchůdci měli ve zvyku chodit pravidelně k nám do výboru. Chápu, že došlo k určitému přerušení z důvodů, které neznám, ale já doufám, že budeme moci navázat na tuto tradici, abychom minimálně jednou ročně mohli se s vámi pohovořit, abyste nám řekl, eh, jak postoupili činnosti ve výboru, v tom významném výboru, který vedete a který eh, do značné míry spadá do kompetence členských států. Tedy nyní máte slovo, pane předsedo, abyste nám řekl, jaké aktuální otázky ve výboru, kterému předsedáte, jsou nyní na stole a jak hodnotíte fungování otevřené metody koordinace a referenční rámec, nový referenční rámec po přijetí strategie EU 2020 v rámci vašich kompetencí. Prosím, máte slovo. Eh, děkuji vám velice za vaše přívětivá slova, paní předsedkyně. Moc děkuji. Napřed budu hovořit eh, v úvodu anglicky, když dovolíte, a potom, pokud budete mít dotazy, tak budu odpovídat svým rodným jazykem, kterým je nizozemština. V první řadě bych vám chtěl poděkovat za příležitost vám dnes prezentovat na eh, Evropský výbor pro sociální ochranu a který vedu od ledna. A doufám, že vám poskytnu zajímavé informace a že vznikne mezi námi interakce, protože to je velmi důležité a velmi rád eh, zhruba jednou za rok sem do vašeho výboru budu přicházet, abych vás informoval o tom, co je u nás nového a budu vám posílat také eh, písemnou zprávu a budeme vést neformální kontakty samozřejmě samozřejmě. V první řadě bych chtěl říci, že se musíme eh, poučit z minulosti a eh, připravit se na další eh, semestr strategie 2020. Přihájení hodnot sociální ochrany a systému, který máme. Systém byl velmi úspěšný, pokud jde o ochranu pracujících v současné bankovní a finanční krizi. I přesto, že je ekonomická, že se situace teď zaměřuje především na e, ekonomiku. Ve strategii 2020 se neopomíjí ani sociální aspekt takže e, se soustředujeme na finanční, ekonomické i sociální e, aspekty tohoto problému. A později se k tomu ještě vrátím. Myslím si, že zde e, klíčovou zprávou, kterou mám pro zprávu EBSCO, je ta věta, že Eh, konsol, že potřebujeme konsolidační pravidla eh, pro to, aby při eh, obnově ekonomických i finančních systémů se brala v úvahu sociální stabilita a sociální ochrana. To znamená, že členové musí skombinovat efektivnost a taky spravedlnost. Dříve eh, řeknu vám, co eh, taky náš, dříve než vám řeknu, co, nám, mm, co náš výbor dělá, eh, Řeknu vám, že máme eh, ze smlouvy eh, poradní hlas podle článku 160 a máme monitorovat sociální eh, situaci a vyměňovat si zkušenosti v této oblasti a zaručovat výměnu dobré praxe mezi členskými státy a mm, komisí. SPC, tedy Výbor pro sociální ochranu, není politickým orgánem a už máme desetiletou zkušenost zkušenost se sociální ochranou a se sociálním začleněním, eh, o čem eh, přinesli jsme eh, na Radu EPSCO sociální aspekt do strategie 2020. Komise je členem kromě členských států tohoto výboru. My se zase soustředujeme na politiky eh, v oblasti eh, důchodů, dlouhodobé péče, krátkodobé péče a dalších sociálních eh, politik. A já zde dnes sedím nikoliv jako politik, ale jako úředník, který se musí všemožně snažit dosáhnout pokroku ve spolupráci v Evropské unii v této oblasti. A prosinci minulého roku jsme přijali pracovní program a možná, že by bylo dobré, kdybych se zmínil o pár bodech, které máme na pořadu jednání letos a taky příští rok. V první řadě si myslím, že je důležité říci, že výbor bude dále sledovat sociální dopad Eh, konsolidace ve finanční a ekonomické oblasti a rovněž se eh, budeme dbát na implementaci všech opatření v sociální oblasti a oblasti sociálního zabezpeč... Eh, začlenění a soustředíme se na to i v souvislosti se strategií 2020. Budeme monitorovat pokrok vedoucí k zač- sociálnímu začlenění v Evropě Mimo jiné jde o takzvaný guideline 10, eh, pokyny 10 nebo hlavní směry 10. Při víme materiály pro komisi pro odstranění chudoby do roku 2012. Pak pokud jde o důchody, tak eh, máme eh, nebo budeme eh, sledovat dále plnění závě, zprávy našeho výboru a závěrů komise a závěrů minulé Evropské rady. Rovněž s EPC spolupracujeme na zprávě o stárnutí. Je třeba vzít v úvahu všechny aspekty, eh, včetně toho, že se bude dbát na to, aby eh, starší obyvatelé nedopadli eh, do chudoby, eh, vzduch, když požívají jenom důchod. Takže důchody jsou důležitou, jsou část, důležitým aspektem, na který budeme dbát, jsou významnou součástí státních výdajů. A významné je, že lidé se ve starším věku, nebo seniori se dostávají do chudoby. Naše zpráva Eh, byla velmi eh, důležitá v tom smyslu, že přiměřenost penzí nebo důchodu je třeba eh, brát v úvahu co nejvíce. A z toho, co máte také vy na agendě, je spolupráce neformální, která už začala E, je to e, spolupráce e, pra, pracovní skupinu, skupiny, která se soustředila na veřejné zakázky. Začala pracovat už loni a máme jeden cíl v té v té naší diskusi, kterým je státní podpora nebo státní dotace ve státních zakázkách. Dále chceme eh, dostat eh, ten, no, tento nový kontext sociální co nejvíce do strategie 2020. My teď máme ad hoc pracovní skupinu předsednictví. Je tam náš francouzský kolega, který velmi pilně pracuje. A Eh, sleduje eh, postupy OMC, sociální OMC, té otevřené metody, tak jak teď vypadá. A eh, na základě konzultací se sociálními partnery a občanskou spolu, společností vypracovává tedy závěry. Samozřejmě zdůrazňujeme význam toho vzájemného poučení, jednak sociální OMC a eh, peer, význam peer reviews a spolupráce s komisí. Je taky, existuje také platforma proti sociálnímu vyloučení a máme orientační materiál, dokumenty týkající se Eh, politiky soudržnosti je to eh, v spolupráci s Evropským sociálním fondem. Zde se eh, zabýváme alokací eh, příslušných a nutných prostředků eh, na eh, důchody. Pokud jde o strategii 2020 a další pololetí, jak jsem už říkal, děláme monitorovací zprávu o sociální situaci a vývoji sociálních politik. To je ta sociální dimenze strategie 2020. To, ta, ta, tu, tu ta zpráva už byla přijata EPSCO radou a bez brzy bude zveřejněna. Sociální politika pomáhá ke snížení chudoby a k úspěchu strategie jako takové. A možná některé hlavní eh, zprávy nebo hlavní signály, které z té zprávy máme, je každý pátý člověk v Evropské unie je v riziku sociálního vyloučení nebo chudoby a 40 milionů lidí eh, trpí rizikem vážné eh, nebo velké chudoby. Naším cílem je dostat 20 milionů lidí eh, ze sociálního vyloučení a chudoby do roku 2020. Kromě toho jsou konkrétní národní cíle. Chudoba je cílem celkové strategie obnovy. A eh, toto eh, téma se objevilo v závěrech Rady EPSCO a je takový kolektivní očekávaný výstup, který se bude zaměřovat na zaměstnanost 75 do roku 2020 a eh, ambice tedy 20 milionů lidí dostat z chudoby. Hlavní signálem je, že musí zaručit, aby lidé, ti zranitelní lidé eh, byli eh, ochráněni eh, tím, že se stanoví určité minimální podmínky a udržitelnost penzijních systémů. V tom smyslu budeme používat aktivní eh, inkluzivní strategie, aby se eh, lidi eh, dostali do pracovního procesu, což zamezí a budeme se snažit zamezit dlouhodobému vyčlenění. Zdůrazňujeme efekt sociální nebo vliv sociální politiky. Paní předsedkyně rovněž chci hovořit otevřeně a můj výbor je znepokojen tím, že některé delegace eh, ukazují, že Eh, v tom celkovém přehledu eh, celkové roční výsledky nebo roční výsledky neodpovídají tomu, čeho se má dosáhnout v rámci strategie 2020. Takže eh, strategie 2020, ale té se nechceme vzdát a musíme pokračovat. Každopádně jsme se poučili tedy z prvního pololetí a chceme sociální E, sociální aspekt v druhém semestru ještě posílit e, v a implementaci této strategie mimo e, jiné. Integrovaný přístup boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení je centrum nebo ve středu pozornosti naší agendy a máme e, jsou velké e, evropské projekty. Strategie 2020 e, nabízí takové velké modely, horizontální model, sociální a ekonomickou dimenzi a mus, musíme se připravit na další Eh, situaci nebo na další eh, zkoumání tohoto, protože jsme nedosáhli žádoucích výsledků. Eh, výbor pracuje mm, v rámci svých kompetencí a spolupráce s vaším výborem je žádoucí. V říjnu 2011 budeme mít takzvaný konvent proti chudobě Eh, polské eh, předsednictví eh, vás jistě vyzve, paní předsedkyně, abyste se zúčastnili a budeme mít příležitost dále si vyměňovat naše názory. Kdy to bude? Bude to v říjnu 2011. Thanks very much. Um, and thank you. Děkuji. Děkuji vám za prezentaci a za řadu zajímavých bodů. Vy jste uvedl, že rozhodnutí rady ohledně daňové konsolidace, jak jste říkal, eh, týk, se týká především eh, ochrany nejohroženějších. Eh, Ale já se této věty bojím, protože mnoho lidí mimo kategorii těch nejvíce zranitelných a když si vezmete statistiky eh, a tam je tam kategorie osob ohrožených chudobou a jde o to, jestli to je těch 40 milionů nebo to, které jsou jaksi ve v situaci závažné chudoby je to, to jsou všichni eh, v té kategorii nejohroženějších, protože ono to má dopad na eh, ten cíl, který by si měly členské státy stanovit, co se týče řešení chudoby. Druhou eh, obavu, nebo druhá věc, která se týká parlamentu v souvislosti se strategií 2020, což jsou vodítka, pokyny ohledně chudoby. Já vím, že ono to je v, v těch guidelines o zaměstnanosti a chudoba je širší problém. A chudoba se netýká jenom nezaměstnaných, ale také osob, které z zdravotních důvodů nemohou pracovat, nebo jsou příliš mladí a příliš staří a podobně. A nevím, jestli se taky bere tuto dimenzi v povahu, protože ono tyto otázky jsou všechny propojené, ti nejvíce ohrožení, e, jestli ti, co jsou nejvíc ohrožení chudobou a jestli tedy naše cíle soustředění se na chudobu se týkají pouze eh, té problematiky zaměstnanosti ve strategii 2020. A konečně chci navázat na další věc, kterou jste říkal, to se týká sociálních služeb obecného zájmu. A jako zpravodaj k této otázce eh, zprávy z vlastní iniciativy, určitě si jste vědom toho, že já v té zprávě mám jeden z návrhů, že by měla existovat taková task force eh, vícestraná na více úrovních a eh, je řada generálních ředitelství komise, které vlastně jsou kompetentní v této problematice, nebo tam mají své zájmy, co se týče sociálních partnerů také a eh, neziskových organizací které poskytují sociální služby obecného zájmu. Bude tam zástupce rady a komise. A bylo navrženo, že SPC může plnit tuto funkci. Já se domnívám, že to není jejím úkolem a to, co jste řekl, mě v tom utvrzuje že vaše role je čistě poradní. A tak si to nepředstavuju v případě té skupiny na vysoké úrovni, která by měla podporovat a, a tlačit ke změnám eh, jednotlivé aktéry eh, celé té problematiky služeb veřejného zájmu a to na základě rozhodnutí parlamentu a dalších různých orgánů a tak dále což je spíš taková politická role. A jak říkáte, SPC není politický orgán, tedy ten výbor pro sociální ochranu. A mě by tedy zajímalo, co si o tom myslíte. Děkuji. Dank u wel, ik zal nu in het Nederlands. Děkuji, já vám tady odpovím v nizozemštině, využiji této příležitosti. Co se týče vaší první otázky, a ta zněla, na, co se týkala definice chudoby. Nejprve v této souvislosti musím odkázat na eh, vnitrostátní situaci a jednotlivá rozhodnutí, která se dějí na vnitrostátní úrovni. Strategie 2020 je strategie, která vychází ze samostatných a svébytných rozhodnutí jednotlivých vnitrostátních vlád a parlamentů. A potom teprve je tam otázka evropské role, ale toto pořadí je jasné. To tedy za prvé. Za druhé, Eh, zaměstnanost a pokyny k zaměstnanosti vychází z článku 148 smlouvy. Ne všichni s tím možná souhlasí, ale je to prostě fakt, ze kterého musíme vycházet. A v této souvislosti konstatuji, že zde máme dilema a toto dilema musíme projednat. Protože smlouva sice je taková, jaká je, ale přesto musíme usilovat o to, aby sociální dimenze v celku měla významný, významnou roli v integrovaném přístupu k aplikaci strategie 2020. Já bych v této souvislosti chtěl poukázat na existenci tohoto dilematu. Zároveň poukazuji na to, že v rámci výboru existují různé pohledy na to, jak s tímto dilematem zacházet. A já vás nyní žádám o schovývavost, protože nejsme schopni zajít příliš dále než k té definici problému a nechte prostor ostatním pro to, aby tuto problematiku promysleli a prodiskutovali. Mm, vlastně vám k této věci nic dále zasahujícího nemohu říci. Co se týče sociálních služeb e, obecného zájmu, tak je mi známo, že v Evropském, Evropský parlament se výrazně věnuje této problematice, žádá, aby se zvýšil zájem o tuto problematiku. Já vás mohu ujistit, že v našem výboru je toto téma velmi významné. Nicméně my máme pouze poradní funkci, nemůžeme rozhodovat, ale v našem výboru probíhají přípravné práce, které se potom odrážejí v práci rady. Vytvořili jsme pracovní skupinu, je to takzvaná neformální pracovní skupina. Eh, zřídili jsme ji eh, relativně nedávno na našem poslední zasedání. Tato pracovní skupina má neformální status a jejím úkolem je analyzovat právní základy této problematiky jako celku. Domníváme se totiž, že je důležité se navzájem poučit a také sledovat, jaké jsou trendy v právní oblasti při problematice aplikace eh, obecných služeb veřejného zájmu na vnitřním trhu. Eh, výbor se také zabývá přípravou budoucího fóra A zde bychom se měli zaměřit na propojení práce SPC a výboru, vašeho výboru. Ale prosím vás, abyste mi dali čas, abych to projednal také eh, v našem SPC, abychom se mohli podívat, jak by to mohlo vypadat konkrétně. K vašim dalším poznámkám. Mně je známo vaše usnesení, které připravujete mohu vás ujistit o tom, že jsem si jej také přečetl, ale dovolte mi dát mi prostor, abych jej náležitě projednal i s kolegy a jistě se k této problematice brzy v našich kontaktech opět vrátíme. Děkuji. Madame uh, Paní Omenreuten. Ja, uh... Děkuji. Paní předsedkyně, pane Bejci, já vám velice děkuji. Velice vám děkuji za to, že jste přišel sem mezi nás. To za prvé. A za druhé za to, že se k tomu stavíte tak citlivě, téměř bych řekla v závorkách, přičem, když přitom pocházíte z Nizozemska, že se tedy tak citlivě věnujete této problematice to, že člověk má práci, to je nejlepší možnost a nejlepší záruka pro to, aby člověk neupadl do chudoby. A to je to nejvýznamnější, jistě. Ale musí existovat specifická opatření, která lidem práci dají. A domnívám se, že to vede k tomu, že vedle obav, které vyjadřujete v souvislosti se strategií 2020 a tím, že sociální dimenze zde není dostatečně zapojena, a to je téma, o kterém bychom měli spolu diskutovat, že vedle toho existují i další nástroje. Mám zde na mysli například sociální fondy nebo fond pro přizpůsobení se globalizaci máme některé nástroje, které můžeme mnohem lépe využít, když se budeme zaměřovat e, na to, aby lidé nalezli práci. Proto by mě zajímalo, zda v této oblasti vidíte určité možnosti. Například, když e, budeme více specifikovat určité věci, že by nám to pomohlo dostat se dále. Za druhé, adekvátní životní úroveň. Ano, to je téma. Ale my na evropské úrovni s tím můžeme udělat jenom málo. To je hlavně záležitost členských států. Nicméně, možná existují určité pokyny, které můžeme vydat. Já jsem byla zpravodajkou pro zprávu o důchodech a sama jsem měla problém s tím říct, co to je vlastně adekvátní důchod. Řekla jsem, že musí zde být určitý, určitá hladina minimálně doplněná například druhým pilířem vytváří potom adekvátní důchod. Ale my na evropské úrovni eh, nejsme kompetentní to určovat a nebo sociální služby obecného zájmu. To jsou také věci, které jsou v různých státech upravovány naprosto odlišně. Domnívám se, že bychom jistě měli pokračovat naší spolupráci a měli na toto téma diskutovat i více dohloubky, protože jedna část společnosti se bouřlivě rozvíjí a potom jsou zde jiní lidé v naší společnosti, kteří mají problémy vyžít a to je skutečně hrozné. Ještě jednou vám děkuji, že jste sem přišel. Děkuji. Ano, pocházím z Nizozemska a snad eh, mohu přiznat, že to nehraje vůbec žádnou roli v souvislosti s tím, co jsem zde představil. Já se vždy označuji jako na, za nejmenšího společného jmenovatele ve svém výboru, ale přitom se snažím toho nejmenšího eh, jmenovatele nasadit k nejvyšším cílům. V souvislosti s tím, co jste právě eh, řekla, chci říci toto, že chudoba, její problémy jsou témata, o nich náš výbor skutečně nepochybuje. A to mě přivádí k tomu říci, jak je důležité, aby oba výbory, výbor pro pracovní příležitosti a výbor pro sociální ochranu spolupracovali. A jistě je důležité, že ta sociální aktivace přichází i z eh, oblasti pracovních pobídek, problematiky práce. Jde o to zde nalézt určitou vyváženost a to závisí na jednotlivých státech a jejich situacích. Z analytického hlediska není jednoduché zde najít nějakou univerzální evropskou formulku, která by fungovala všude. Přesto se domnívám, že to je eh, výzva, které bychom se měli společně chopit. Téma dalších nástrojů. Jistě, další nástroje existují. Já předsedám výboru, který se zvláště e, zabývá aspekty strategie 2020 tím, že vypracovává stanoviska, snaží se e, pracovat prostřednictvím té otevřené metody koordinace. E, také jsme hovořili o fondech soudržnosti. My se domníváme, že zvláště ESF se musí stát nástrojem, který je lépe zaměřený na realizaci cílů strategie 2020. A zvláště cílů v té naší oblasti. Otázka, co je to adekvátní důchod? Ano, to je velice komplikovaná problematika a já vám to nemusím vysvětlovat, záleží výrazně na tom, odkud pocházíte. tomuto tématu jsme již zevrubně diskutovali a ještě budeme diskutovat o tzv. ukazatelech, indikátorech. K tomu existuje samostatná pracovní skupina v rámci SPC a jistě to budeme ještě projednávat. A také to budeme projednávat s výborem EPC. Já bych chtěla doplnit jenom jednu větičku, paní předsedkyně. Ach, dík noch, noch. Eh. Já jsem chtěla říct si ještě toto. Vy vypracováváte zprávy, podáváte stanoviska, doporučení. Chci se zeptat, máte dojem, že na vaše doporučení také někdo dá, že to má nějaký vliv na Evropskou komisi? Ptáte se na Evropskou komisi, ano? Tak Evropská komise zde sice nesedí vedle mě, ale myslím si, že mohu říci ano. Navíc Evropská komise je eh, zastoupená v SPC a já vás mohu ujistit, že když SPC začne něco vytvářet, s čímž by komise měla problémy, tak to v rámci SPC důkladně projednáme a projednáváme, protože se stává. Pan Kristensen, já akorát, než dám slovo panu Kristensenovi, tak bych chtěla připomenout, že úkol výboru není tak ani vůči eh, komisi, jako spíš vůči radě. Pan Kristensen. Tak, fru formand, a tak for eh, redegørelsen. Já har et enkelt spørgsmål. Děkuji za uh, toto expoze. Já mám otázku ohledně eh, zprávy, která by měla popsat sociální situaci hm, v současné době v členských státech hovoříte o klíčových oblastech strategie 2020, ale já bych chtěl vědět, jestli se to týká eh, situace eh, na trhu práce v členských zemích, eh, co se týče třeba migrujících pracovníků, ale také chudých pracovníků, protože i když člověk pracuje, tak třeba se nedokáže uživit, protože mzdy jsou příliš nízké. Zabývá se i tím a vaše zpráva? Děkuji. Otázka migrace a pracovní migrace že se domnívám, že to je primárně kompetence eh, výboru pro zaměstnanost, protože my pohlížíme zvláště na sociální aspekty. Eh, otázka související chudoby, to je zajisté problematika, která spadá do kompetencí našeho výboru. Nicméně chci říci, že ještě rozvíjíme postupy pro způsob, jakým se zde budeme zapojovat a nyní vám ještě nemohu říci, nakolik toto téma bude zohledněno v našem stanovisku, ale jistě může být součástí naší činnosti. Dobrá. Pan Hroza znovu požádal o slovo, tak já mu ho znovu dám. Thank you very much. I just want... Ano, děkuji vám mnohokrát. Já mám jenom takovou eh, maličkost. Je to reakce na paní Rumeroyten. Já souhlasím v tom, že zaměstnanost je nejlepší řešení chudoby. V tom samozřejmě eh, souhlasím. A jde o slušnou práci a slušný příjem. V Irsku je spousta lidí, kteří Eh, nepracují a jsou v riziku eh, chudoby. Týká se to především eh, žen, protože ty žijí v chudobě, žijí z důchodů. takže právě proto doufám, že SPC je neodsoudí Eh, k tomu, aby žili dále v chudobě jenom eh, proto, že eh, budou pokyny nebo hlavní směry týkající se zaměstnanosti povrchní, protože je zde vysoké riziko chudoby a jsou statistiky těch, kteří pracují nebo jsou v důchodu nebo se starají o děti, nebo to jsou samoživitelky či šam, samoživitelé A dále je zde těch čtyři, na 14 milionů, kteří jsou velmi, velmi deprivováni. E, takže když se chceme seriózně věnovat tématu chudoby, tak musíme sledovat, kde opravdu existuje a jakou politiku máme přijmout, abychom to vyřešili. Děkuji. Dovolte mi možná takovou osobní poznámku. Já jsem se vždy domníval a dostával názor, že když eh, se zabýváme prací a chudobou, musíme používat terminologie Mezinárodní organizace práce. Tam je terminus technicus decent work, důstojná práce, která je nějakým způsobem definována, francouzsky travail decent, a domnívám se, že tato definice by měla platit i zde. Ano, existují statistické údaje k této problematice. Musím se vám přiznat, že je neznám na spaměť, ale velice rád vám je poskytnu. Já bych se chtěla dotknout dvou témat. Za prvé, co se týče makroekonomických ukazatelů, které jsou v současné době vypracovávány v rámci problematiky ekonomického vládnutí a řízení. Evropský parlament v tuto chvíli dokončuje své stanovisko. Ale tento výbor pro zaměstnanost a sociální záležitosti přijímá stanoviska třeba k otázce makroekonomické nerovnováze e, s určitými e, makroekonomickými ukazateli a Věnovali jsme se otázce, že jak si jediný sociální ukazatel v uvozovkách, který bude vzatý v úvahu, se týká eh, jednotkové ceny práce, což je kritérium, eh, které, jak víme, není určující pro hodnocení konkurenceschopnosti států a je nedostatečný pro hodnocení jejich konkurenceschopnosti. No a my jsme eh, si říkali v té strategii EU 2020, jestliže se to neprojeví možností prostřednictvím tedy těch ukazatelů toto sledovat také, tak ta strategie 2020 eh, zůstane prázdná. A já mám dojem, že tato obava ve vašem výboru je taky sdílená, tak se chci zeptat, Jak chcete toto zohlednit a prosadit eh, to poselství v tomto směru. Když se dívám na ten mechanismus, který je strašně komplikovaný a popsaný v dokumentu, který jste nám předal, tak váš výbor zjevně bude hrát svou roli, až se to bude celé realizovat. Takže to je moje první otázka tedy jak to udělat. Já cítím, že vy eh, máte tedy také určité pochybnosti v tomto směru, takže jak to chcete zohlednit. A moje druhá otázka se týká sociálně, Evropského sociálního fondu a budoucí programace a vy říkáte, že by to mělo umožnit aplikovat strategii EU 2020 a Tady zase ve výboru většina eh, členů s vámi souhlasí, ale pak vznikají dvě otázky. Za prvé, jak zajistit, že Evropský sociální fond bude sloužit právě k tomu, a ne k zásobování sankcí v rámci paktu růstu a stability. K tomu se vás výbor už předběžně vyjadřoval k tomuto riziku. A za druhé, v diskusi o podmíněnosti, jak prosadit, aby to byla podmíněnost pozitivní pro prosazení strategie a ne tak, jak jsem říkala, jako nástroj sankční a, a dozorový, což by bylo ekonomicky nespravedlivé a pravděpodobně neúčinné. Eh, Děkuji. Co se týče vaší první otázky, tak chci zareagovat takto. Momentálně se v rámci daného procesu nemohu dostat dále. Ne, že by to byl nějaký problém sám o sobě, ale spíše s tím, v jaké fázi se proces nachází. A definování celé té související problematiky řízení. A chci ještě jednou říci, že skutečně eh, různé delegace přikládají této problematice různě velkou váhu. A domníváme se, že bychom měli vybudovat dostatečně transparentní proces, tak aby každý v Evropské unii byl schopen sledovat, jak je realizována strategie 2020 a její integrovaný přístup. Co z toho materiálně vyplývá, to není záležitostí našeho výboru, nýbrž záležitostí rady. Lidé, kteří jsou za to zodpovědní, sedí v radě. Za náš výbor vám mohu říci, že jsou to témata, o nichž v budoucích eh, měsících budeme intenzivně diskutovat. Téma Evropského sociálního fondu. Znamená, že na seznamu ukazatelů neuvedete, že je potřeba mít ukazatel o boji s chudobou, o zaměstnávání mládeže. Nebudete eh, jak si tam eh, říkat, jaká, jaké sociální ukazatele potřebujeme? Momentálně takové indikátory, ukazatele existují. Ty jsou politicky definované. Máme pracovní skupinu pro ukazatele, ta znovu prochází ukazatele, je možné, že se diskuse znovu objeví a to bude v souvislosti s přípravou dalšího procesu, ale nemohu momentálně říci, jak to celé dopadne, protože to souvisí s daným procesem. Eh, a co se týče sociálního fondu, O tom už jsem hovořil, vydali jsme stanovisko na toto téma eh, pro členské státy a komisi. My jako SPC nejsme do realizace zapojeni. Je to záležitost Evropské komise. Už jsem hovořil o tom, jaká východiska jsme formulovali ale jak to potom bude vypadat dále v praxi, to je mimo působnost našeho výboru. Děkuji, pane předsedo, za tento první dialog. Myslím si, že budeme mít ještě další příležitosti spolupracovat na jízdných, různých tématech. Já se omlouvám k těm ukazatelům, chci jenom upozornit na stav diskuzí v tuto chvíli, protože když se podívám, eh, o čem jednala rada ECOFIN minulý týden, tak oni už jaksi vstupují do tvrdých dat, do seznamu ukazatelů, které budete mít stanovené jako klíčové makroekonomické ukazatele v rámci nových nástrojů evropského eh, vládnutí. A na tomto neformálním ekofinu minulý týden bylo řečeno, no prostě v tom seznamu ukazatelů, který ukazovali, o který rozhodli, nevidím žádný, který by hovořil o e, sociálních aspektech, kromě jednotkové ceny pracovní síly, což považuji za nedostatečné e, e, z pohledu sociální nerovnováhy, která může vést k nerovnováze generické a makroekonomické. Dovolte mi, abych možná ještě něco řekl. My momentálně máme ukazatele v oblasti adequacy a sustainability, adekvátnosti a udržitelnosti. Ty existují, ale otázka je, zda mají dostatečný vliv, zda jsou dostatečně využívány. Dovedu si představit, že v rámci výboru pro ukazatele se zaměříme na to, zda je důvod tyto ukazatele přehodnotit, ale ty ukazatele existují. Děkuji vám za toto upřesnění. My víme, jak belgické předsednictví pracovalo na tom, abyste tyto ukazatele dostali a aby byly užitečné. Ale mít je někde a dát je do správného oběhu, tak aby byly užitečné, to je ještě jiná věc, a myslíme si, že důležitá. Děkuji vám za e, toto setkání a sejdeme se zase při nějaké další příležitosti a budeme asi hovořit také o té říjnové akci. Děkuji. Euh, Takže se dostáváme k poslednímu bodu dnešního dopoledne. Jedná se o prezentaci komise týkající se pilotního projektu o restrukturalizaci průmyslu a následných opatření. A dávám slovo panu Lebrun za komisi. Prosím. Merci, madame la, la... Děkuji, paní předsedkyně. Já jenom pár slov, než předám slovo kolegům eh, z eh, ELO, kteří spolu s námi ten projekt připravovali. Chtěl bych jenom připomenout, že otázka restrukturalizací souvisí s ekonomickými změnami. A to nesouvisí nutně s krizí eh, a s konjunkturálními jevy, kořeny té změny jsou především strukturální a mají trvalý charakter. Ať už se jedná o nové technologie, o globalizaci, o demografický vývoj, o boj s klimatickými změnami, nové výrobky nebo nové poptávky, požadavky. Restrukturalizací myslíme změny na úrovni pracovní síly podniku a globálně tyto jevy mají nevyhnutelný charakter, jsou trvalé, to je ta, ta, ten, ta trvalá základna, a jsou nutné pro vývoj evropské ekonomiky a blaho evropské populace. Zisky jsou často rozloženy v čase i e, ve všech regionech, zisky a přínosy. Ale restrukturalizace e, nastávají jednorázově a často v určitém konkrétním regionu a z toho vyplývají někdy negativní dopady pro určitý region, pro skupinu pracovníků, nebo to může mít střednědobé dopady pro ty pracovníky a ten region. Čili my jsme se zabývali dvěma zásadními otázkami, tedy jak zajistit, aby aktéři, kteří, kterých se restrukturalizace týkají, to znamená zaměstnanci, podniky, regiony, jak mohou předcházet změnám a, a zřídit je a zpracovat je tak, aby se snížila sociální cena, kterou za to platí a udržela se přitom vysoká konkurenceschopnost e, našeho hospodářství. A jak je nejlepší způsob, jak sdílet tyto praxe tak, aby ty nejosvědčenější e, se rozšiřovaly a byly podporovány šířeny v Evropě. A proto, abychom se pokusili odpovědět na tyto otázky, jsme v roce 2008 eh, eh, získali pilotní projekt ze strany Evropského parlamentu, tak abychom zahájili program, projekt, které, který nazýváme Arenas. Já nebudu hovořit dlouze o tomto posledním slajdu, protože kolegové z Mezinárodní organizace práce spolu s námi toto celé rozpracovali, takže to byl úvod z mé strany, paní předsedkyně. Dobře, takže tomu rozumím. Takže realizace tohoto pilotního projektu eh, byla řízena vzdělávacím mezinárodním vzdělávacím centrem Mezinárodní organizace práce, hm, která, eh, která je tady zastoupena. Takže já vám nyní dám slovo. Já nevím, jste dva, takže eh, si to nějak rozdělte. Paní Roncoricí a pan Tom Vincent. Takže asi Nejprve pan Tom Wilson. My jsme z Mezinárodního školicího střediska a děláme studie 27 členských státech Evropské unie a v každé z těchto zemí pod tímto projektem jsme připravili podkladové materiály a tam jsme sledovali základní opatření a nástroje, které se používají pro restrukturalizace. A tyto eh, národní podkladové materiály jsou na webové stránce komise a připravilo je 27 nezávislých expertů a e, hovořili jsme o výsledcích na 27 e, seminářích a ty podklady jsme na základě výsledků těch seminářů aktualizovali a dále e, tři nezávislí experti připravili syntézu z těchto podkladů a vypracovali zprávu. Hledali jsme o měli jsme určitá omezení, která vyplývala z omezených eh, údajů. To množství údajů vycházelo, eh, z, eh, bylo různé v různých zemích. Dále zde byl, bylo možné zkreslení dané těmi experty. Dále na těch seminářích se obyčejně se vyjádřili nebo vyjádřili názory jenom ti, kteří tam byli přítomni a dále bylo dost obtížné syntetizovat zpracovat tak eh, bohaté a komplexní informace. Každopádně i máme pokryty všechny členské státy Evropské unie v období od dubna 2009 do června 2010, 76 opatření restruktura, restrukturalizace, 111 opatření pro eh, řízení restrukturalizace, 88 případových studií bylo vypracováno, seminářů se účastnilo více než 800 lidí a ty Případové studie dělalo 54 soukromých společností. Pokud jde o kontext, tím byla ekonomická a finanční krize, která, jak víte, začala v roce 2008 a v tom kontextu rostují, rostoucího počtu pardon, eh, případů restrukturalizace vidíme i růst nezaměstnanosti od 7% v roce 2008 na 10% v roce 2000 eh, 2010 v eurozóně a situace na pracovním trhu se velmi liší v jednotlivých zemích a stejně tak se eh, liší míra nezaměstnanosti v jednotlivých zemích. Všimli jsme si, že ve 22 zemích byly zavedeny v tomto období takzvané protikrizové balíčky. Ty země jsme kategorizovali do tří skupin. Eh, za prvé ty, které se zaměřovaly eh, na služby eh, pracovního trhu, další na opetření a další na podporu. Je skupina zemí, především ve střední a východní Evropě, kde zaměření na služby je poměrně malé, na rozdíl od zemí, jako je Finsko, eh, Belgie a Švédsko. Pak jsou země, které především se eh, zabývají opatřeními, eh, kterým je třeba Německo a nyní předám slovo své kolegyni a já dám takový tak krátký přehled o opatřeních pro anticipaci restrukturalizace ve 27 členských zemích. Za prvé, ta anticipace eh, není koncept, který by, kterému by všichni rozuměli stejně. Eh, různě se vykládá a různě se taky aplikuje ale jsou dobré praxe, dobrá iniciativa, především pokud jde o eh, kontinuální monitorování trendů na pracovním, trendů na pracovním trhu a také jsou opatření pro podporu přechodného období pro přechod z jednoho, z jednoho zaměstnání do druhého, eh, podpora inovací, podpora vytváření pracovních míst máme eh, k dispozici eh, určité údaje o eh, předpovědích, určité předpovědi trži, tr, trendů, které se objeví na trhu. Ve Finsku je takzvaná Government Foresight Network, v Estonsku například existují taky taková opatření pro předpovědi, existuje tam eh, takzvané eh, sledovací nebo pozorovací středisko. V České republice, v Moravskosleském regionu, je regionální anticipační a monitorovací systém a ve Finsku takzvaný TKTT. Kromě toho existují také systémy včasného varování, ty jsou velmi užitečné pro poskytování informací a pohybů na pracovním trhu. Jsou užitečné taky pro eh, vypracovávání plánu přebytečných pracovníků. Jsou to zajímavé zkušenosti v eh, Slovinsku, eh, v Irsku výrobku eh, v Maďarsku. A pak jsou země, které podporují přechod, aby byly eh, konkurenceschopné, aby přitáhly investice a inovaci. Pokud jde o podporu inovacím, tak zde jsou, je velmi zajímavá zkušenost podpoře eh, vytváření nebo zlepšování eh, dovedností, to je beta platform v Nizozemí a dále je máme příklad francouzský, takzvaný GPEC a kromě toho jsou iniciativy pro inovace taky v malých a středních podnicích, například Lotyšsko, eh, Slovensko a Maďarsko. A také jsou, eh, můžeme dát příklad Saria na Slovensku, to je případ eh, získávání investic a e, také porují iniciativy na odvětvové a lokální úrovni. Tady jde především o pomoc konkrétním trhům. Už jsou některé zkušenosti z takzvaného dvojstraného vzdělávání a rozvojových fondů pro výstavbu z Nizozemska. Pak jsou taky určité regionální iniciativy, které podporují biznis rozvoj. Například v Itálii je takzvaný teritoriální pakt eh, pak existují teritoriální pakty zaměstnanosti a ve Švédsku existuje mnohostraná organizace jako obchodní region Göteborg. A potom je poslední skupina eh, eh, opatření, která podporují nebo se zaměřují na jednotlivce, protože jde o jednotlivce, kteří třeba pracují pro jednoho konkrétního zaměstnavatele po dlouhá léta, tak pro tyto případy eh, E, existují opatření zaměřující se na všechny věkové skupiny, například v Portugalsku, aby získali nové e, zkušenosti, tam se to jmenuje New Opportunities a kromě toho v Spojeném království existují takzvané individuální učící účty. Potom, pokud jde o, e, ško- o vzdělávání učňů, neboť manuálně pracujících v Německu existuje pro dělníky celoživotní vzdělávání a taky existuje podpora prostřednictvím kolektivního vyjednávání, například ve Francii. Za to se zabývá eh, kompetencí a konkurence na eh, pracovním trhu. Říkali jsme, že pokud jde o ten, tu koncepci anticipace, restrukturalizace, tak to je koncepce, která, kterou ne všude uznávají v Evropské unie, ale všechny země mají určitá opatření v tomto smyslu, i když jsou zde eh, určitá omezení a překažky především eh, eh, u malých a středních podniků. Předpokládá se, že stát bude hlavním aktérem v tomto smyslu a ty, ta opatření mohou být efektivní, pokud budou vycházet ze sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání. Ale bohužel neexistuje žádná, žádné systematické hodnotění dopadů těchto opatření. A pokud jde o klasifikaci těchto restrukturačních opatření, jsou různé přístupy. Jednak jsou opatření, která by zamezila eh, nadbytečným pracovníkům, eh, dále jsou ta, eh, a ta se používají především během krize. V mnoha Eh, legislativách se po, považ, legislativních systémech se eh, vyhození z práce považuje za poslední eh, možnost. Používají se jiné věci, jako třeba zkrácená pracovní doba, předčasný odchod do důchodu a nebo dočasné, dočasné vyhození z práce Každopádně velmi, je velmi obtížné eh, dospět k nějaké dohodě se zaměstnanci a s pracovníci mu v tomto smyslu. Existuje dlouhý seznam kritérií pro těch, kdo mají nárok třeba na eh, podpory nebo na očkodnění a je otázka, zda má jí být podpory eh, zaměřeny také na eh, firmy, které neprosperují nebo v budoucnu nemají šanci Dále je, eh, existuje eh, ve, ve výrobním sektoru eh, v Rakousku, v Nězozemí, v Belgii, v Lucembursku a v těch severských zemích schéma, kdy se pracuje částečně, to znamená, kdy je zvýšená poptávka. Zde se taky používají státní podpory pro kompenzaci těchto pracovníků. A jedna, jedno ze slabých míst je, je, že se těžko předvídá eh, ekonomická, ekonomické oživení a eh, dočasné eh, do, dočasné propuštění. Roz, rozdíl Existuje rozdíl eh, mezi propuštěním a částečným propuštěním, hlavně v tom smyslu, že při tom částečném propuštění eh, ten člověk úplně nestratí veškerou práci. Předpokládá se, že v některých zemích eh, umožní postupně zvýšit výrobu, ale je také obavu, že se to Eh, nepodaří a těžko se, to, těžko se vývoj před, předvídá do budoucna. Při částečném propuštění se lidem eh, nebo zaměstnancům to místo udrží, ale jejich pracovní podmínky se velmi liší zem, v jednotlivých zemích a v jednotlivých odvětvích. Jsou různé iniciativy, například v Belgii, v Itálii a Eh, jsou další opatření, například eh, předčasný důchod, různé odstupné a nebo alternativní, správ, eh, alternativní zaměstnání. Předčasný důchod je velmi běžné opatření v některých státech, ale někde, jako například ve Španělsku, otevírá nové možnosti nezaměstnaným ale je to samozřejmě eh, kontroverzní vzhledem k udržitelnosti penzijních plánů. V některých zemích eh, jsou eh, opatření, která se týkají kolektivního propouštění, zapadá do toho kolektivní vyjednávání, Eh, to, eh, tyto problémy eh, nejsou ve Švédsku například a v Dánsku, ale je to další zatížení pro zaměstnavatele. A dalším opatřením je rušení pracovních míst. To je takové běžné v Německu, ve Francii, ve Švédsku, ve veřejných službách především se objevuje čím dál tím víc. A dále jsou země jako například Belgie, která má sociální plán, který má zmírnit negativní eh, dopad. A podpora eh, reintegraci a přechodu v zásadě se realizuje prostřednictvím různých e, iniciativ a e, vylepšení e, kvalifikace a dovedností, liší se v různých zemích, jsou příklady certifikace pracovní praxe například v Estonsku, E, existuje, existují takzvané kredity v Nizozemí, e, v České e, republice, existuje program samovzdělávání a v Portugalsku existuje taky takový program. A také jsme se z toho poučili, existuje široký, mnoho opatření v různých členských státech, stupeň za, účasti státu se také velmi liší. V některých případech vláda zasahuje extenzivními nařízeními, extenzivními předpisy. Někdy ovšem se to omezuje na tradiční politiky pracovního trhu v jiných zemích například jsou e, opatření, jsou k dispozici opatření pro všechny formy restrukturalizace. Ve většině členských států se dává priorita opatřením, e, která by zamezila e, nad, vzniku nadbytečných pracovních míst a jenom málo zemí motivuje pracovníky, aby získávali nová místa. E, tím, že pracují na zkrácenou pracovní dobu. A e, během krize se objevila nová opatření a není e, je lehké už teď hodnotit jejich dopad. Já bych to jenom doplnil ještě několika slovy o různých dynamikách ohledně sociálního dialogu a předcházení restrukturalizací. Vychází se samozřejmě z tradic, ze vzájemné důvěry a komunikace a institucionálního rámce. Eh, zásahy státu pro zachování pracovních příležitostí ehm, během krize se prokázaly v řadě zemí. Také E, byly prokazatelné inovace ze strany služeb zaměstnanosti jednotlivých států, předcházení změnám, předcházení propouštění a rychlá reakce. Také e, byly e, samostatprávní orgány více zapojeny a do, do restrukturalizací a plánování mm, ekonomické transformace. Otázky, dilemata a závěry to je velmi důležité. Eh, výběr eh, pracovníků atypických, atypických nebo hm, dočasných pracovníků eh, a jejich podpora v jednotlivých hm, programech, potom problematika důchodů hm, a podobně v jejich případě restrukturalizační praxe v malých a středních podnicích je daleko restriktivnější než ve velkých podnicích. Spíš se jedná o kompenzace za ztrátu zaměstnání než o rekvalifikace. E, zranitelné skupiny pracovníků jako mládež, seniori, zdravotně postižení jsou zpravidla ti, kteří během restrukturalizace přijdou o práci. Jedna z oblastí, o níž se diskutovalo na řadě národních seminářů, je jak eh, delimitovat odpovědnost podniků a veřejných orgánů, tedy kdo to má platit, kdo za to zodpovídá. Eh, ta školení byla zajímavá a ty semináře v řadě zemích proběhlo mnoho diskusí o efektivnosti eh, vzdělávání na úrovni podniků a, a podobně a, a dopadech tedy těchto e, školení na zaměstnatelnost. Všechny informace jsou na webových stránkách Arenas i e, v komise. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme. E, pan Kristensen. Tak, fru a tak for... Děkuji, paní předsedkyně. Také děkuji za prezentace. Není pochyb o tom, že je to oblast, která je skutečně důležitá pro to, aby podnítila růst a zaměstnanost v Evropě. Podniky musí mít možnost se restrukturalizovat a pohlížet do budoucnosti. V podstatě zde máme dobré možnosti, protože válná většina podniků v Evropě jsou malé podniky, a ty se mohou snadno přeorientovat a přizpůsobovat svoji výrobu poptávce, která může nastat. Byl jsem zpravodajem pro zprávu na téma Flexicurity v roce 2007. Tehdy na několika zasedáních šéfů státu a vlád bylo rozhodnuto, že Flexicurita bude v takové či onaké podobě zavedena v daných členských státech. A vždy tedy v takové podobě, která bude v souladu s politikou zaměstnanosti a sociální politikou v dané zemi. Některé země, jak zde zaznělo, pracují s kolektivními smlouvami, ale například v mojí zemi v Dánsku nebo v jiných zemích se pracuje prostřednictvím legislativy. Je to legislativa, která chrání zaměstnance. Flexikurita znamená na jedné straně flexibilitu a na druhé straně i sociální jistotu. A já musím říci, že v této zprávě mi zde něco chybí. Proč se nehovoří o tom, že se aktivně a výrazně investuje do politiky zaměstnanosti, a to po celé Evropě. V Dánsku využíváme více než 6 našeho HDP pro aktivní politiku zaměstnanosti. Činíme tak proto, abychom vytvořili flexibilitu na pracovním trhu. V naší zemi panuje velký velká záchytná síť pro osoby, které přijdou o práci, dostanou podporu, dostanou zdarma vzdělávání, pokud se musí přeškolit kvůli trhu práce a každý zaměstnanec dostává individuální poradenství, individuální plán pro svoji budoucnost. Kdyby to tak bylo ve všech zemích, tak bychom se nesetkávali s takovým Eh, odporem, s ním se setkáváme na straně zaměstnanců, když si zaměstnavatel přeje více flexibility. Není možné získat více flexibility, když zaměstnanci nemají pocit jistoty. Jsou to možnosti, které musí existovat, protože jinak je těžké eh, prodělat to přechodné období, když eh, zde budou zaměstnanci a odbory proti protože může dojít k tomu, že zaměstnanci přijdou o svoji práci, o svoje pracovní místo. To riziko tu je. A ta další témata, například posílení možností krátkodobých smluv a nebo práce na zkrácený úvazek, nebo sdílení pracovního místa a možnost vzdát se platu já bych řekl, že zde chybí ty aspekty, které by byly k užitku zaměstnancům a proto se setkáme s celou řadou konfliktů, pokud budeme chtít jít pouze touto cestou a nebudeme aktivně investovat do pracovních sil, aby nakonec skutečně flexibilita pracovního trhu mohla vzniknout a aby došlo k té přeorientaci, abychom obstali v budoucí konkurenci. Děkuji za tato na tuto obhajobu severského systému. Já bych chtěla položit otázku, možná napřed komentář na základě vystoupení pana kolegy. Mně se moc líbí severský systém a pokud budete moci inspirovat evropský model, tak to bude jistě výborné a pak bychom mohli hovořit o flexikuritě za dobrých podmínek. Ale nevím, jestli ten model je tak snadno transponovatelný vzhledem ke zvyklostem, co se týče sociálního do dialogu, míry soudržnosti společnosti. K tomu bychom měli směřovat, ale nevím, možná by bylo zajímavé, abyste nám řekli v té vaší studii, cítíte tento rozdíl Co se týče hodnocení restrukturalizací podle kvality míry sociálního dialogu a soudržnosti, byla tam o tom zmínka ve zprávě, ale možná by stálo za to se k tomu vrátit. A moje druhá poznámka, jakožto evropský zákonodárce, musím říci, že samozřejmě postupně uvažujeme o různých věcech tak, jak studujeme různé materiály a různá témata týkající se e, třeba e, způsobu využití fondu přizpůsobení se globalizaci. A tento fond velmi často bývá používaný e, na projekty restrukturalizace, které jsou v rukou nadnárodních společností. A v této oblasti já si myslím, že spíš než aby se využíval fond, pak by měla existovat evropská legislativa, která donutí nadnárodní společnosti, aby šly nad eh, rámec kolektivních smluv nebo legislativ eh, národních. A chci se zeptat, zda vy na základě tohoto pilotního projektu, na základě této studie, z toho vyvozujete závěry týkající se iniciativ, které by měly být přijaty na evropské úrovni? Já vím, samozřejmě první, co mi navrhnete, je kodex řádné praxe. Dobrá, ale má se jít nad e, takový rámec, máme trvat na tom, aby komisař přijal legislativní iniciativu nebo e, formou e, motivace a mobilizace sociálních partnerů má dojít k přijetí kodexu, nebo co máme teda udělat teď, když máme výsledky tohoto pilotního projektu? Děkuji, paní předsedkyně. Možná k té vaší poslední otázce bych si dovolil nabídnout částečné závěry, které jsme vyvodili z tohoto z této studie na základě pro studování 27 eh, praxí. Zaznamenali jsme, že existuje řada různých postupů, některé velmi inovativní. Eh, každopádně teď máme jasnou představu o všech nástrojích k dispozici ve všech zemích. Zpráva, kterou vy jste dostali, je doplněna ještě 27 zprávami, každá o jednom členském státě. Také bylo jasně řečeno kolegy, že neexistuje žádné jediné jednotné řešení a existují rozdíly. Ale také z té analýzy vyplývá, že v průběhu času dochází k jisté konvergenci a společnému přístupu nebo takové společné tendenci dohlížet na um, ten profesionální přechod, to souvisí trochu s tou flexibilitou, ale stále jsou tu velké rozdíly. Bohužel jsme dodnes svědky praktik, které jsou vyloženě čistě reaktivní, prostě podnik se zavře, e, nic jsme nepřipravili, nic nevíme dopředu. Naštěstí existuje určitá legislativa týkající se kolektivního propouštění, nicméně je to traumatizující pro region i pro vlastní zaměstnance. A tak je otázka, zda není na čase jít dál, udělat krok navíc. Já se domnívám, že jedna důležitá věc, a bylo to tady řečeno, je, že je potřeba vytvořit důvěru mezi z pracovníky, občany, regiony, eh, důvěru v tom smyslu, že jim dokážeme pomoci v té fázi změn, změn trvalých. A je třeba zamezit pokusům nebo takovým ochranářským řešením nacionálního charakteru a je asi potřeba zaujmout strategičtější přístup, přístup evropský a uvažovat třeba o jakémsi referenčním rámci. Nedovoluji si použít slovo kodex správné praxe, ale nějaký prostě rámec evropský, který by podpořil ty nejosvědčenější praxe a pokusil se je aplikovat. A tuto myšlenku najdete ve třech významných dokumentech komise, což je průmyslová politika, Single Market Act a Agenda for New Skills and Jobs. V těchto třech dokumentech Komise uvádí, že chce zahájit konzultace se sociálními partnery ještě letos o e, evropském rámci pro restrukturalizace. Upřímně řečeno, toto téma bude velmi obtížné, protože je to jádrem problémů e, zaměstnanosti, trhu práce a otázka přechodu je naprosto stěžejní, kde na jedné straně jsou pracovní podmínky a mzdy, ale pro pracovníka a jeho život je to naprosto stěžejní. A my chceme zkusit nalézt rovnováhu mezi tím, že je potřeba usnadnit adaptace v podnicích a současně je třeba usnadnit přechod pracovníků jinam. A jak skloubit tyto dvě věci? Ta diskuse bude obtížná, jak říkám. E, náš komisař je o tom přesvědčený, ale všechno, co bude moci usnadnit a posílit tento dialog, budou vítané. A ještě chci doplnit jednu věc, protože my jsme využili parlamentní peníze na tuto operaci a um, účetní dvůr vytvořil, au, e, realizoval audit nad tomto projektu a mohu vás ujistit tedy, že prostředky byly využity řádně a chci poděkovat MOP i ITC za e, řádnou zprávu veřejných prostředků. Děkuji. Přestože nás tady nebylo mnoho, tak tato prezentace byla velmi důležitá, i tento rozhovor, protože tyto pilotní projekty jsou pro Evropský parlament eh, ten náš hlavní manévrovací prostor a eh, je důležité dělat nejenom business as usual, ale snažit, být se trochu kreativní, snažit se přinést něco nového v té naší obtížné práci a kde často vidíme ty rozdíly mezi očekáváním a schopností tedy něco prosadit. E, slyším, co říkáte o prostoru pro monitoring, doporučení, která lze vyvodit z této studie. A také bych chtěla poděkovat Mezinárodní organizaci práci za velmi kvalitní práci bylo by asi dobré, kdyby bylo více kolegů přítomných, když jsou prezentovány výsledky pilotních projektů a každopádně bychom taková mm, setkání měli eh, uskutečňovat častěji, protože pro nás, jakožto iniciátory, samozřejmě souhlasem v souladu s komisí e, tyto mm, projekty tedy zadáváme a potom způsob, jakým je využíváme, je důležitý. Průmyslová restrukturalizace bohužel zůstává velkou starostí, kterou budeme mít na stole v následujících letech. Dobrá, takže já vám děkuji ještě jednou všem, všem třem za vaši účast na našem dnešním dopoledním zasedání. A tímto ranní zasedání končím a sejdeme se tady zase znovu odpoledne ve tři hodiny.